Okay, colleagues, I'll get started. I know we're a bit thin on the ground, but I will get started anyway. Call the meeting to... milí kolegové, můžeme začít. Máte návrh pořadu jednání, jste s ním všichni spokojeni? Pokud ano, tak eh, schválíme zápis ze schůze konané ve dnech 26. a 27. listopadu a 3. prosince. Souhlasí všichni s těmito zápisy? Ano, děkuji. Dalším bodem je zjednodušení převodu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě. Půjde o projednání pozměňovacích návrhů eh, k, eh, k tomu, co se psal pan eh, výbor, výbor IMKO. Slovo má pan Pirker. Pane předsedo, vy už jste řekl, že jde o zjednodušení převodu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě v rámci jednotného trhu. Je to eh, v kompetenci výboru IMCO. Zítra se bude konat hlasování. Mohu pravděpodobně předeslat, že v tom nebudou žádné problémy. Základním bodem nařízení jsou čtyři cíle. Za prvé zajištění volného pohybu vozidel v rámci Evropské unie což je samozřejmě velké pohodlí pro uživatele vozidel. Je to velmi eh, pozitivní zpráva, kterou může Evropský parlament vyslat adresátům. Druhá věc, která je také velmi pozitivní, snížení administrativní zátěže. Počítá se s tím, že by došlo k úspoře na administrativních nákladech ve výši takřka 1,5 miliard euro. Třetím cílem je zajištění bezpečnosti provozu tím, že ve všech členských státech budou platit podobné standardy bezpečnosti. A konečně čtvrtý cíl. Díky výměně dat, která tím bude zajištěna, dojde k potlačování a boji proti podvodům a krádežím. To znamená, že ta iniciativa je velmi pozitivní. Komise k tomu předložila velmi dobré návrhy a já bych rád poděkoval především stínovým zpravodajům. Měli jsme dvě velmi intenzivní schůzky, kde jsme diskutovali o bodech, ve kterých bylo potřeba dosáhnout kompromisu. Částečně se to týkalo lhůt a nebo vyjasnění eh, jednotlivých pravidel v jednotlivých členských státech, protože pravidla v jednotlivých členských státech se liší. Nechci se pouštět do detailů, ale v každém případě je to tak, že výsledkem eh, setkání stínových zpravodajů jsou ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy, není jich moc a soustředí se pouze na oblast dopravy. Všichni se drželi této zásady. Objevilo se pouze 33 pozměňovacích návrhů a z těchto 33 pozměňovacích návrhů byla ještě celá řada návrhů stažena, protože věci, které v nich byly zmíněny, se bez tak probírají ve zprávě anebo v návrhu komise. A proto nebylo potřeba to předkládat jako zvláštní pozměňovací návrhy. Děkuji všem kolegům, kteří projevili toto pochopení a svoje návrhy stáhli. Kromě toho byly předloženy pozměňovací návrhy, které sloužily k vyjasnění pojmů. Ty budou samozřejmě přijaty. Eh, dostatečně jsme to probrali. A kromě toho je tu několik málo eh, pozměňovacích návrhů, které vznikly eh, po domluvě se stínovými zpravodaji a my je také společně zamítneme s tím odkazem, že to není proveditelné. Samozřejmě, že určitá přání je možno formulovat, ale vždycky musíme myslet i na tu proveditelnost, na reálnost těch pozměňovacích návrhů. Musí uh, být možno to kontrolovat, jinak taková úprava, jinak takové řešení prostě není možné a realizovatelné. Všechny politické skupiny se na tomto shodly. To znamená, že v tuto chvíli máme před sebou zprávu, kde je pouze malé množství pozměňovacích návrhů, se kterými můžeme souhlasit podpořit. A je tu pouze několik málo pozměňovacích návrhů, které zamítneme. Já jsem to zdůvodnil a musím říci, že to zamítnutí bylo v podstatě akceptováno na schůzce stínových zpravodajů. A na závěr mi dovolte, abych eh, poděkoval poradcům, protože ta spolupráce eh, probíhala i díky jejich pomoci velmi dobře. A velmi se těším na diskuzi s vámi a na všechny otázky, které k tomuto tématu ještě položíte. Děkuji. Děkuji a nyní pan Debaka, prosím. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Nejprve, nejprve mi dovolte, abych poděkoval panu zpravodaji za skvělou spolupráci během dvou schůzek stínových zpravodajů. Já jsem předložil dva velmi důležité pozměňovací návrhy. Za prvé jde o to, že členské státy musí dbát na to, aby registrační úřady eh, dostály svým požadavkům, pokud jde o vzájemné uznávání a elektronickou výměnu dat. Pozměňovací návrh číslo dvě, tady jde o registraci po přestěhování se do jiného členského státu. Tady musí dojít k nahlášení během tří měsíců. Komise navrhla šest měsíců, ale mě tato lhuta připadá nevypadá příliš dlouhá. Pan zpravodaj se drží návrhu komise, nepřistoupil na můj návrh. Jinak mohu říci, že se budeme držet toho, co eh, navrhnul pan zpravodaj při hlasování, protože si myslím, že zvolil velmi dobrý eh, přístup eh, je e, pro něj důležitá transparentnost, celá oblast dopravy a kromě toho se zabýval ochranou osobních údajů. A pro nás, pro naši politickou skupinu je to velmi důležitá věc. A kromě toho jde samozřejmě o zjednodušení pro spotřebitele, což je náš prioritní cíl. A proto vycházím z toho, že zítra by to hlasování mělo e, proběhnout v klidu. Prosím. Pan Bradbon, prosím. Well, like Mr. Děkuji, stejně jako kolega. Já bych chtěl poděkovat panu Berkrovi za vynikající práci a myslím, že je dobré na to znovu upozornit, protože to vyplynulo ze zprávy pro vnitřní trh a ovlivňuje to spoustu evropských občanů. Je to rozhodně činnost, která má zareagovat na velmi důrazné požadavky a proto opravdu podporuji kolegovou práce a měli bychom se soustředit na to, aby lidi nezatěžovala zbytečná administrativní zátěž. To je něco, o co se snažíme, aby zmizelo, protože to působí extrémní náklady, když se někdo stěhuje z členského státu do členského státu, má si přeregistrovat auto. Měli bychom zajistit, aby se tahle zátěž ještě naopak nezvyšovala. Jediný drobný problém, zvláště s tím stanoviskem pana Debakla, je časové rozpětí. Mé pozměňovací návrhy hovořily o devíti měsících, spíše než o třech měsících. Já mám za to, že ostatní navrhují naopak šest měsíců, to navrhuje třeba komise. Já se domnívám, že abychom usnadnili celou situaci těm, kterých se to týká, tak bychom se měli snažit o to, aby ta lhuta byla co možná nejdelší a lidé, když se přestěhují, tak aby měli tu situaci co možná nejlehčí. Ono je velmi důležité pamatovat na to, že tato situace mm, a tato problematika by pro ně mohla být eh, v tom pořadí priorit přestěhování až na samém konci žebříčku, takže lidé schánějí v prvé řadě práce dříve, než mění registraci auta. A to je jediný problém, který v tuto chvíli mám a jinak chci poděkovat panu zpravodaji za vynikající zprávu. Děkuji. Pane předsedo, já bych také chtěla poděkovat panu zpravodaji za vynikající práci na tomto stanovisku. Nepochybně to pomůže v oblasti dopravy. Já jsem chtěla poprosit pana zpravodaje, zda by nám mohl vysvětlit, zda by bylo možné vzít potaz pozměňovací návrh 31. My se zde snažíme o lepší naplnění příslušných předpisů, pokud jde o přeshraniční postihy. Zatím to však není zcela průchodné. My se snažíme o lepší formulaci, o účinnější fungování a proto jsem předložila pozměňovací návrhy, které jsem předložila. Má myšlenka byla taková, že když provádíte registraci v jiném členském státě, a tak e, se řeší, zda jsou příslušné nějaké e, pokuty. A zda ve chvíli, kdy se vracíte do členského státu, kde tyto, kde tyto pokuty vznikly a byly poprvé naučtovány, jestli se to má brát v potaz v okamžiku, kdy má být osvědčení o způsobilosti přeregistrováno. Zda se tam bude vůbec řešit situace, zda je tam zatím eh, nedoplatek nějaké pokuty. Pa, protože paní Eva Lichtenberg je v jiném výboru, rád bych její jménem poděkoval panu zpravodaji za spolupráci. Děkuji. Commission, Mr. Go- Pan Golka za komise, prosím. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za zprávu, která je slibná je dobře, že se to setkalo s pozitivní odezvou ve formě této zprávy. My jsme vyrozuměli, že Existují různé návrhy, které zazněly v původní diskuzi. My bychom raději zadrželi našich původních návrhů. Můžeme však konstatovat, že se objevují protichůdné názory, ať už jde po, o lhůtu pro registraci. My jsme navrhovali 6 měsíců, někteří navrhují 3, jiní navrhují 9. Jsou k tomu různé návrhy a různá stanoviska. A pokud jde o připomínky, které zatím zazněly, konkrétně pokud jde o směrnici z roku 2011, tak zde mohu říci, že zde není žádný důvod zamítnout registraci, pokud existují určité nedoplatky, protože existují e, možnosti, jak provést výkon rozhodnutí o takovýchto pokutách a je možné to tedy ponechat v této formě. Jinak obecně vám děkuji za e, slibný a pozitivní přístup. Pane Pelku, máte nějaké připomínky k tomu, co zaznělo? Bohužel bez mikrofonu. Krátce k oběma bodům, které byly zmíněny. Za prvé lhůta. Já jsem také navrhl kompromis. Samozřejmě, že si můžeme představit jakoukoliv lhůtu a Eh, někteří budou chtít ještě několik měsíců připočítat nebo odečíst. To znamená, že eh, tu byly i návrhy ne 9, ale 12 měsíců. Já si myslím, že eh, během půl roku je možné nechat nově registrovat svoje auto. Já vím, že daní lidé mohou mít jiné priority, mohou si hledat dům nebo byt, ale myslím si, že půl roku je přiměřená lhůta a proto jsem tady učinil tento návrh a připojil jsem se k tomu, co navrhla komise. Druhá věc. Důvod odmítnutí. Já bych chtěl tento návrh zamítnout a e, prosím vás o pochopení, protože tím bychom mohli přispět k dalšímu zbržďování, dalším prodlevám, e, jejíž příčiny jsou někde naprosto jinde. Já bych tedy byl rád, kdybychom se snažili o zjednodušení v zájmu držitelů vozidel a kdybychom tedy tento důvod nebrali jako důvod e, neregistrace. Pokud možno by to mělo probíhat bez velkých byrokratických překážek, bez velkých administrativních nákladů. Registrace vozidla v jiném členském státě by měla být co možná nejjednodušší a proto jsem tedy navrhl zamítnutí. Setkal jsem se víceméně s pochopením a prosím vás i nyní o pochopení protože v tom návrhu je to doporučeno eh, k odmítnutí, tak aby to bylo, eh, aby to vedlo ke zjednodušení pro spotřebitele. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane Perkru. Hlasování proběhne zítra dopoledne. Zatím nevíme, kdy se bude hlasovat na výboru MKO, ale my budeme hlasovat zítra, poté, co budeme řešit směrnici SFN a TNT, takže eh, doufáme, že se neobjeví další protichůdné připomínky do té doby, než se bude hlasovat o této zprávě zítra dopoledne. Ještě něco dalšího, ještě než se dostaví pan Kamal? Jeho zpráva měla přijít na řad v 16 hodin. Máš pravdu, Čeky, je brzy. Tak asi počkáme 10 minut, než pan kolega Kamal dorazí.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 Okay, colleagues. Vážení kolegové, pan Kamal ani nedorazí, ale paní Foster převezme štafetu a to znamená, že místo toho, abychom se museli koukat na pana Kamala, tak budeme moci sledovat kolegyně Fosterovou, což má své výhody. Tedy další je stanovisko k politice a hospodářské soutěže Evropské unie. Děkuji, pane předsedo. Já jenom vyčkám, aby se tady kolegové dojednali, jelikož tahle zpráva bude skutečně stručná. Bohužel můj výborný kolega pan Kamal nemohl dorazit a projednat pozměňovací návrhy ve výboru. Nicméně bych ráda vám řekla, co vám vzkazuje. Přijal vaše připomínky a v mnoha případech přijal příspěvky jednotlivých členů výboru v plném rozsahu. Můžu, můžu poprosit o klid v sále? Je zde několik pozněcích návrhů, které byly doplněny do textu a on je podporuje. U těch sporných záležitostí se bude snažit hledat kompromis a doufá, že tyto kompromisní návrhy budou přijatelné pro většinu členů výboru. Také říká, že můžeme vyslat jasný signál eh, výboru ECON, abychom řekli, že dobrá hospodářská soutěž vytvoří dobré příležitosti pro vytváření pracovních příležitostí v těchto těžkých ekonomických časech. Tedy tvrdí, že Eh, stínoví zpravodajové a ti, kteří za ně hovořili, by se teď mohli vyjádřit k tomu, co pan Kamal navrhuje jako kompromisní řešení. Navrhuje tedy, aby nám sdělili, jakým způsobem vidí ty navrhované konstrukce. Děkuji, Jackie, že jste zastoupila kolegu a prosím pana Baka, aby nikoli, pan Bak nikoli, pan Groš, prosím. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručný. Poděkuji za tu zprávu. Pan kolega Luis de Grandes tu dneska nemůže být, ale e, sděl, sděluje nám a vyřizuje nám, že se tedy dospělo ke kompromisům a že ty kompromisy vyjadřují dobrou rovnováhu mezi otvíráním trhu na jedné straně a vytvořením dopravního prostoru na straně druhé ekonomického hlediska je to velmi důležité, ale musí to být zároveň doprovázeno regulačními opatřeními, protože eh, volná ruka trhu, jak známo, nevyřeší všechno. Dostaly se sem návrhy, které odpovídají našim názorům, které eh, podle našeho názoru tedy přispějí k vytváření pracovních míst, což by měl být jedním z našich hlavních cílů. A to je tedy obsah našich kompromisů. Pan kolega Bart bude hovořit o svém návrhu, který se týká pokut, protože i v této souvislosti se domníváme, že jednotný prostor pro dopravu by eh, neměl být charakterizován pouze liberalizací trhu, ale také řádným prováděním legislativy a samozřejmě, že do toho spadají i pokuty. A ty pokuty by měly být souměrné, rovnocené. Já eh, hraj, eh, žiju v příhraniční oblasti a vidím, že určitý přestupek není v některé zemi eh, dostatečně trestán. To znamená, že občané potom mají pocit, že v dané zemi mohou tuto mezeru v zákoně využívat. Proto si myslím, že by ty pokuty a tresty měly být srovnatelné, že by za stejnou věc, za stejný přestupek měla eh, následovat stejná pokuta. Děkuji. Very much. Já děkuji. Pan Venil. Uh, eh, yes, my comments are... Ano, já se vyjádřím, ale omezím se pouze na kompromis číslo dva ve svém vystoupení. My jsme dostali právě teď novou verzi. Já jsem původně, ještě než dorazila tato nová verze, chtěl říci, že se stotožňuji se všemi návrhy, co se týče hlasování a co se týče kompromisu. To jsem chtěl říci, nicméně to již nechci říci. Kompromis 2 v tuto chvíli žádá, aby eh, komise dokončila eh, tvorbu jednotné železnice tím, že budou existovat taková opatření, aby se zde objevila náležitá hospodářská soutěž. A pozněcí návrh číslo 5, který byl v tomto kompromisu, věnuje zvláštní pozornost železniční nákladní národní dopravy. A vzhledem k tomu, že ta nákladní železniční doprava již byla obsahem původního balíčku, tak ta, ná, ta národní eh, železniční doprava je stále ještě do značné míry omezená. To znamená, že v tuto chvíli by ty oblasti, kde už hospodářská soutěž funguje dobře, byly nadále otevřené hospodářské soutěži a ty ostatní nikoli. To znamená, že bychom nedosáhli vůbec ničeho a tento kompromis by volal pouze po něčem, co už dávno existuje a nedával by žádný smysl. A proto se domnívám, že Pozměňovací návrh číslo 35 už ani nezapadá do kompromisu a pokud bude ten hlasovací seznam vypadat tak, jak vypadá v tuto chvíli a bude tvrdit, že tento pozměňovací návrh do toho patří, což nepatří, tak já nebudu úplně spokojený, jelikož eh, v poslední verze to, po čem jsme chtěli, aby se volalo, stejně vypadlo. Ona definice kompromise jako taková z podstaty věci znamená, že uh, by tam mělo být několik eh, skupin zastoupeno. Paní Tyka za SAD. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, já bych jen řekla na začátek, že mi je líto, že neproběhlo žádné setkání se novými zpravodaj, že neproběhla žádná debata, ani nebyla zahájena. Je mi moc líto, že taková situace nastala. Myslím si, že jsme mohli vypracovat text, který by byl přijatelný pro všechny, protože se domnívám, že stanovisko by mělo odrážet eh, většinové stanovisko kolegů z výboru pro dopravu. A principálně bych tady chtěla říci, že kompromisní pozměňovací návrhy sice do jisté míry odrážejí určité návrhy SMD, tak přesto se to celkové pojetí do kompromisních návrhů nedostalo. Proto si myslím, že bychom o tom měli hlasovat samostatně. A kompromisní návrhy, které jsme dostali, neobsahovaly žádnou informaci o tom, které eh, skupiny podporovaly tyto kompromisní návrhy. My tady vlastně v tuto chvíli už ani nevíme, jestli je to kompromisní návrh nebo ne, protože máme seznam pozměňovacích návrhů. Jak říkal pan předseda, mělo by to být výsledkem práce několika skupin. A v tuto chvíli máme seznam. Jsou zde i technické odkazy. Obecně řečeno bychom měli podporovat uvolnění trhu v situacích, kde jsou i naplněny určité sociální a hospodářské předpoklady k tomu, aby existovala hospodářská soutěž bez nějakých nekalých praktik. Nejsme tedy proto, aby došlo k uvolnění za každou cenu, která by představovalo i neuměrné náklady týkající se sociálního zázemí a zázemí pro pracovníky. Já jsem navrhla několik pozměňovacích návrhů k této věci, k letecké dopravě. Konkrétně jsme žádali o to, aby komise zvážila podmínky nekalé soutěže, aby se zamyslela nad tím, jakých nekalosoutěžných praktik se dopouštějí nízkonákladové letecké společnosti. Rovněž jsme hovořili o situaci regionálních letišť. Měli jsme za to, že tato regionální letiště by měla lépe zapadat do celkového národního trhu. Rovněž jsme také předložili několik pozměňovacích návrhů k liberalizaci silniční nákladní dopravy zde podporujeme všechny pozměňovací návrhy, které se týkají liberalizace v situaci, kdy jsou naplněné příslušné sociální předpoklady. Pouze v této situaci podporujeme liberalizaci. Já ukončím své vystoupení teď. Je mě líto, že se zítra bude hlasovat, přitom dnes stále ještě není úplně jasné, jak bude vypadat eh, seznam pro hlasování. Zítra se hlasuje, bohužel máme zde navrhované pozměňovací návrhy a vlastně ani nevíme, které skupiny to podporují a které ne. V podstatě někdy jsou to pouze některé pozměňovací návrhy někdy není jasné, kdy se má a, je záhodno hlasovat samostatně. Děkuji. Většinou je to tak, že krátce před hlasováním děkuji panu zpravodaji, ale tuto chvíli to není možné. Já jsem ho nikdy neviděl, nevím, jak vypadá, díval jsem se na fotku, ale vůbec jsme se nesetkali. Nikdy nám neřekl, pojďme se o tom pobavit, proč jsme pro nebo proti nějakým pozměňovacím návrhům. Musím říct si, že takto katastrofální situaci jsem nikdy nezažil a vrchol je to, že tady dneska také není. Já si myslím, že něco takového bychom si neměli nechat líbit. Zkrátka si to nesmíme nechat líbit, protože takto prostě spolupráce nevypadá. Takový nezájem o zprávu, to prostě nepřipadá v úvahu. Něco takového se mi stalo poprvé za sedm let a připadá mi to nemožné. Nápis by mohl znít eh, zacementování, upevnění nekalé soutěže v oblasti dopravy. Protože on si ponechává na očích stejné brýle jako komise, dívá se na jeden jediný sektor, nevidí se na, nedívá se na různé sektory a konzervativní Ekonom z CDU Johan Ludvík řekl, že v dopravní politice neplatí tržní hospodářství. Já vždycky říkám, jestli to znamená, že to, tady máme sociální uh, hospodářství a vypadá to, že mě nikdo nemůže odporovat. A Mm, podobné je to tady. Měli bychom lépe využívat religio, eh, re, regionální letiště. Ovšem všechna tato letiště jsou ztrátová. Investovali jsme do nich miliony, ale odlétají z nich dvě letadla týdně, ale protože už se ty peníze investovaly, tak to tak zůstane i nadále. A nebo EasyJet. Eh, samozřejmě, že do Štrasburku dojedu eh, rychleji eh, vlakem, ale protože už tady lítá linka, tak zkrátka bude lítat dál. EasyJet prokázalo, že má zisk 300 milionů, nicméně zároveň ve skutečnosti tomu bylo tak, že zaznamenali ztrátu 500 milionů, ten zisk byl dán pouze dotacemi, které dostali. A já si myslím, že neustále propagování a subvencování regionálních letišť nesouvisí s tržním hospodářstvím. S tržním hospodářstvím to nemá co společného. Já si myslím, že peníze, které máme k dispozici, bychom měli investovat eh, do těch projektů, se kterým souhlasíme všichni. Eh, my jsme předložili některé pozměňovací návrhy, například eh, k systémům přeshraniční železniční dopravy. No, snažili jsme se tady najít kompromis. Ten kompromis, eh, který eh, tu je, eh, je pro nás tuto chvíli přijatelný. Podle našeho názoru se totiž porušila zásada tržního hospodářství. Musíme si uvědomit, že země srůstají, musí si být stále blíže a toto není přijatelné. Pokud by eh, to udělala německá eh, vláda, tak by to ani pro mě nebylo přijatelné. Dobře, ale nyní ještě dva další pozměňovací návrhy. Řekli jsme, že musíme změnit takovou soutěž. Číslo 7, pozměňovací návrh 40. Eh, pan zpravodaj to zamítá, nevím proč. A pozměňovací návrh 10, který jsme předložili, také zamítá a já také nevím proč. Rád bych to s ním probral, protože jedna věc je naprosto jasná. Pokud tady máme rámcové podmínky, které se snaží nebo které zatěžují ekologickou železnici a naopak dotují leteckou dopravu, tak nikdy nedosáhneme cílů, které jsme si stanovili v oblasti eh, boje proti změnu, změně klimatu. Nikdy se nám nepodaří přesunout přepravu na železnici. A kdo toto nepochopí, tak by se neměl hlásit eh, o spravodajství eh, v těchto tématech a měl by minimálně mlčet, když už k tomu nemůže říct nic pozitivního. Tak toto zkrátka vypadá. Jak se do, do lesa volá, tak se z ní ozývá. Vak. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že pan kolega Groš velmi pregnantně vyjádřil naši pozici. Já už se nebudu vyjadřovat k té všeobecné záležitosti ani k těm kompromisním návrhům. Rád bych pouze zmínil některé body. Eh, pan Krámer hovořil o Eh, těch přezraničních sítích. Já si myslím, že v tom kompromisu se to dobře odrazilo, byť eh, s tím nejsem bez zbytku spokojen, ale jak eh, řekl Michel, je to tady nějak částečně zachyceno. Rád bych ještě upozornil na to, že velmi vítám že pan předseda eh, výboru pro dopravu napsal dopis panu komisaři Kalasovi, tak aby důrazně žádal, aby komise konečně zaujala pozici. A druhá věc, o tom také hovořil Mathieu, to jsou problémy s, eh, pokuty, s pokutami eh, pr, pr, v případě závažného porušení pravidel. V roce 2010 k tomu vyšla zpráva a komise eh, tady není dostatečně energická. To znamená, že stále ještě chybějí data ze členských států a stále ještě nedošlo k další harmonizaci. Domnívám se, že některé členské státy mají soupisy pokut a trestů, které se do značné míry liší od trestů, které se uplatňují v jiných členských státech a já si myslím, že by v této souvislosti mělo bezpodmínečně nutně dojít k harmonizaci. Některé členské státy nemají odstupňované tresty, jiné členské státy odstupňovány mají. Nejde pouze o výši trestu, ale také o e, druh trestu a jej, o jejich odstupňování. Já si myslím, že bychom to měli co možná nejrychleji harmonizovat, že by tu měli eh, platit stejné předpisy. Ty předpisy tu v podstatě jsou, ale v jednotlivých členských státech jsou jiným způsobem, odlišným způsobem prováděny, což vede k nekalé soutěži. Matthew eh, představil stanovisko eh, týkající se čtvrtého železničního balíčku. Já si myslím, že se nad tím musíme dobře zamyslet, nad tím otevřením vnitrostátní železniční dopravy. Já varuji před tím, abychom otevřeli pandořinu skřínku, protože vám trvalo sedm let, než jsme dosáhli dohody. A domnívám se, že e, z ekonomického hlediska je ta liberalizace určitě zajímavá, ale zároveň musí být doprovázena sociálními opatřeními. Děkuji. Mr. Grigorovic for the Pan Grigorovič za komisi. Než si ujmete slova, tak si prosím ušetřete síly, protože se neodehrála žádná schůzka, kde bylo dosaženo kompromisu, takže bych asi navrhl odložení, ale nejprve bych asi dal přesto slovo panu Gregorovičovi. Eh, chtěl jsem pouze tuto informace předat, než se chopíte eh, do komisního projevu. Já chci reagovat na dvě věci, o kterých jsme mluvili v listopadu. Jednalo se o záležitost co mezi jednotlivými leteckými společnostmi a hospodářské soutěži a dále ETER v případě železnic. Takže ke co-sharingu. Myslím si, že ta reakce už byla zaslána, ale já to ještě jednou eh, přečtu. 6. listopadu Eh, se jednalo o otázce co-sharingu a omezení hospodářské soutěže. Komise momentálně prošetřuje dva případy, aby zjistila, zdali takovéto dohady jsou v souladu s pravidly hospodářské unie podle článku 101 o fungování Evropské unie. Je to Lufthansa, Turkish Airlines, eh, Frankfurt, Istanbul a dále TAP a coachering eh, eh, do Mnichov Lisabon. Coachering je běžný způsob cestování. Jsou tedy místa v jednom eh, letounu jedné letecké společnosti, které se zároveň prodávají za jinou leteckou společnost. Sice jsou výhodné pro cestující, ale některé typy takovýchto dohod mohou produkovat eh, dopad eh, ovlivňující hospodářskou soutěž. A někdy v případě, kdy dva letouny operují ze stejných hubů bez omezení eh, míst, které mohou jednotlivé společnosti prodávat ve společnosti druhé podle eh, dostupnosti. Takovýto typ koučeru může omezit hospodářskou soutěž na příslušných trasách, což vede k vyšším cenám a eh, menší kvalitě pro cestující pokud eh, vyšetřování bude pozitivní, komise poskytne eh, jasné pokyny o tom, jaký typ koučerů by porušoval eh, pravidla hospodářské soutěže, kdy jednotlivé letecké společnosti budou muset potom prezentovat svá dohody a tyto zdaly budou muset být upraveny, i když nebudou předmětem vyšetřování komise. Pak je tady další poznámka z mé strany o EFER. V spolupráci s DG Move. A tady dochází k vyšetřování plošné daně na síť EFR pro všechny železniční e, trasy pro cestující. Komise se domnívá, že fakta příslušná té smlouvě by mohly ohrozit e, dopravu, přepravu cestujících, protože by to mohlo ovlivnit e, dostupnost služeb pro jiné cestující mimo eh, Francii. Komise hodla toto vyšetřovat podle principů, které jsou zakotveny ve smlouvě o EU týkající se tohoto opatření. Děkuji. Mně se velmi líbí, že komise eh, má pocit, že eh, konkurence je ohrožena, ale vy jste už dva roky nebyli schopní, schopní rozhodnout a než rozhodnete, bude špatně. Já se proto ptám, proč komise nezakročila hned, proč to nezakázala a teprve potom nevyčkala na právní spor. A já tedy ještě jednou opakuji, že jste měli dva roky zbytky času a nyní říkáte, že se nic neděje. Já bych se rád zeptal, co jste dělali, protože jste ochránkyní smluv a musíte okamžitě zakročit, jakmile jsou smlouvy porušovány. Teď mluvíte o, o té dani pro francouzské železnice. Ano. Komise, chcete na to reagovat? Beru na vědomí vaši žádost a budeme posléze reagovat. Neslyšíme bohužel reakci v plénu. E, měli jsme v úmyslu o tom hlasovat zítra, ale stínoví zpravodajové se údajně nesešli, čili e, nebyl vytvořen žádný kompromis. Prostě uh, je tady pouze představa zpravodaje. Ekon by měl hlasovat někdy v únoru, čili to eh, nám dává možnost hlasovat 22. ledna. Myslím si, že to by byl asi nejlepší návrh z mé strany. Čili jsme schopni to odložit? A asi zpravodaji bychom vzkázali, abych se v mezidobí sešel se stínovými zpravodaji hned po Vánocích a pak bychom na to mohli navázat. Paní Foster, ano, děkuji, pane předsedo, to velice vítáme. Víte, Saidovi není dobře, proto tady není. Jsem udivena, Michael Kramere, tím, co říkáte. Je to poprvé, jako kdybyste říkal, že tady zpravodaj není. Ale realita je taková, že dnes onemocnil, jeho zástupci se nám snažili poslat nějaké informace, pochopitelně je tady téma kompromisu, já chápu eh, komentáře a předseda na to poukázal, že to se musí všechno podrobně ještě probrat, takže vítám návrh předsedy že bychom to mohli projednat až v lednu a pan Kamal bude rád, jeho kancelář se za to omlouvá. A jestli ještě vydržíte eh, ke coacheringu jsem na jiné planetě nebo co, protože coaching už probíhá asi 20 let, možná i déle, tak já nevím, o čem mluví náš kolega z komise, že prostě dvě letecké společnosti mají coacher, o coacheru všichni víme, tak já nevím, takže tím se budeme v tomto stanovisku zabývat. Já jsem tím dost zaražena. Víte, kdyby Eh, regionální letiště neměli coachering, tak bychom se asi těžko dostali, upřímně řečeno, protože jinak by asi ho nemohli vypravit eh, letadla. Děkuji, eh, pane předsedo, a snad se všichni sejdete v lednu a podaří se vám dosáhnout kompromisu. Michael? Rád bych pouze vyjasnil, že jsem si nestěžoval na to, že eh, tady dneska není. To se děje častěji, pouze jsem řekl, že se nekonalo setkání stínových zpravodajů, nevíme, kdo podepsal kompromisy, ale my jsme spolu ani jedenkrát nehovořili. A to jsem za posledních sedm let zažil poprvé a na tom si trvám, zatím stojím. Dobrá, mm. Mm. takže jsme to snad napravili, prostě to odložíme zpravodaj a stínoví zpravodajové se snad sejdou a pak 22. ledna se nám zdaří hlasování. No a nyní bych vás požádal, abyste opustili místnost, protože bude následovat zasedání koordinátorů. Členové, prosím, přineste si hlasovací kartu. Zítra bez hlasovací karty se nebude hlasovat. nebudeme počítat žádné zvednuté ruce. Takže děkuji a pokračujeme zasedáním koordinátorů.